Jag är väldigt glad att få hälsa alla väldigt varmt. S velkou radostí vás eh, vítám na odpolední, které bude velmi zajímavé. Chtěla bych vám připomenout, že ti, kteří si přáli poslouchat tlumočení do turečtiny, je uslyší pod číslem 24, tedy 24 je turečtina. Proběhne veřejné slyšení dnes odpoledne na významné téma výhledy na rok 2020 pro ženy v Turecku. Hodně se o tom jedná na úrovni Evropské unie, zde o přistoupení a dodržení kopenhágských kodaňských kritérií. Dnes je to téma velmi důležité, protože hovoříme o žádosti o přistoupení Turecka a uvidíme, jaké je postavení žen v Turecku. A je velmi zajímavé zde pořádat toto veřejné slyšení. Chci přivítat naše hosty, kteří nás budou informovat o svých zkušenostech. Chci vás přivítat na tomto jednání výboru pro rovnost mužů a žen. První část naší rozpravy se bude týkat eh, cílu a priorit eh, v rámci programu 2020 a postavení žen v Turecku na cestě k přistoupení k Evropské unii. Dále budeme jednat o ženách Turecku jakožto subjektu pro pokrok. Inovační opatření a osvědčené postupy. A samozřejmě budeme o tom všem jednat eh, s výhledem na rok 2020 pro ženy. Chci také přivítat eh, naší zpravodajce paní Emině Boskurt, která se velmi angažuje v této otázce a která má velké vědomosti v této oblasti. Chci vás tady ještě jednou přivítat a zahajuji tedy toto veřejné slyšení. A nejdříve dám slovo paní Boskurt. Thank you very much, dear chair. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, vážení hosté, jsem ráda, že jste všichni zde. Dnes děláme velký krok do budoucnosti Turecka do roku 2020. Budeme se zabývat tím, jak by měl vypadat život žen v Turecku v roce 2020. Minulý měsíc jsem byla řečnicí na konferenci v Istanbulu o rovnosti pohlaví za rovnější, rovnoprávnější svět a při této konferenci jsem měla možnost hovořit s řadou žen z různých oblastí života turecké společnosti měli také různé názory na práva žen v Turecku a na jedné věci se všechny shodly. Turecko musí dělat mnohem více, aby zlepšilo postavení žen. A právě proto jsem se rozhodla vytvořit eh, tuto perspektivu 2020 pro tuto zprávu, abych eh, povzbudila Turecko, aby si stanovilo samo pro sebe cíle a aby se aktivně zapojilo do těchto změn k lepšímu. Turecko v současnosti má národní akční plán pro rovnost pohlaví, avšak tento plán není dlouhodobou strategií a nestanoví termíny pro plnění těchto cílů. Pouze vypočítává, čeho bylo již dosaženo a to, co je ještě třeba udělat a které priority jsou nejaktuálnější. Proto budu schromažďovat eh, názory a osvědčené postupy od eh, jednotlivých odborníků a žen v terénu a využije jejich eh, vstupy pro to, aby bylo možné definovat priority a stanovit krátkodobé i dlouhodobé cíle, aby bylo možné vytvořit strategii s konkrétními a životaschopnými doporučeními, aby se zlepšil život milionů žen nyní i v budoucnosti. Během poslední návštěvy jsem hovořila s řadou vlivných žen o současném stavu práv žen v Turecku a já se s vámi podělím o jejich poznámky. Černá podnikatelka, která má řadu společností ve východném, východním Turecku, kde pracují zejména ženy, řekla, že hlavní překážkou pro práci žen jsou překážky praktické. V Turecku je velmi málo zařízení pro péči o děti a podle statistik pouze 1% dětí ve věku 0 až 3 roky jsou v předškolních zařízeních. Matky se starají o děti a nepracují. Řada žen, se kterými jsem hovořila, potvrzují nedostatek žen v rozhodovacích procesech ve veřejném sektoru jako takovém. Přičemž vládní sektor by měl být hlavním vzorem pro podnikatele, aby se podpořila rovnost. Tyto poznatky a závěry zazněly. Dámy a pánové, víme, že Turecko má za sebou dlouhé dějiny při potvrzení práv žen. Turecko bylo v, mezi průkopníky v Evropě, když zavedlo e, volební právo žen v 30. letech, dlouho před některými členskými státy EU. Víme, že řada zákonů byla schválena, zákon o rovnosti, a víme, že řada úmluv a protokolů byla podepsána, podobně jako úmluva o eliminaci všech diskriminace žen. Avšak také víme, že pouze 9 křesel v velkém národním je obsazeno ženami v novém shromáždění by mělo být 12 které se bude volit eh, v červnu. A to je rozdíl proti celostvému 20 Turecko je 126. na seznamu 130 zemí, pokud jde o propas mezi pohlavíme. Irán je nad Tureckem na 123. místě, což znamená, že Turecko je za Iránem, pokud jde o práva žen. Také víme, že nucené sňatky a vraždy ze cti jsou také e, skutečností. Mladé dívky jsou nucené ke sňatku, který je uzavřen náboženským obřadem a neexistuje zde žádný minimální věk a nemohou uplatnit e, právo, které jim náleží podle občanského podle zásad občanského sňatku. Existují zákony na ochranu práv žen. Víme, že existuje eh, propast mezi právy eh, vdaných a neprovdaných žen. A existuje i zákaz eh, sňatku u rozvedených žen. Víme, že v Turecku žijí skvělí skvělé ženy a dokonce i skvělí muži, kteří bojují za práva žen. Ženy, které jsou vzory pro současnou a budoucí generaci a kteří se vyrovnávají s těmito významy, výzvami. A není hovořme o budoucnosti. V Evropě existuje strategie 2020 pro obnovu ek- evropské ekonomiky. Definujeme řadu priorit, kterých je třeba dosáhnout do roku 2020 výpočty pro Evropu v roce 2020 proběhly a očekávání je takové, že Evropská unie bude čelit nedostatku pracovní síly. Evropská unie bude potřebovat veškeré své ženy v roce 2020, aby evropská ekonomika byla i nadále konkurenceschopná. Pokud Evropská unie jako ekonomický obr potřebuje účast žen, i Turecko bude potřebovat své ženy. Turecko je rostoucí ekonomikou avšak více než 75 eh, populace žen se nepodílí oficiálně na práci. Pro ženy je obtížnější podnikat. A pokud ženy mohou být přínosem pro rodinné podniky, proč by neměly být přínosem i pro jiné společnosti? 50% všech studentů na univerzitách jsou dívky co budou dělat, až ukončí studio? Budou sedět doma se, se svými zarámovanými diplomy na stěně? Turecko musí zaktivizovat ženy, musí pomoci ženám, aby si pomohly sami. A to nebude ku prospěchu pouze žen, ale pro celou tureckou společnost. A proto jsem se rozhodla pracovat na nové zprávě o právech žen v Turecku pro Evropský parlament. A proto jsem se rozhodla pracovat na nové zprávě a chci se zabývat novou perspektivou pro ženy v Turecku. A to bude vizionářský pohled do budoucnosti do roku 2020. A bude se zabývat tím, jaký by měl být život žen v Turecku v roce 2020. Cíle by měly být konkrétní a realistické, mají být podepřeny konkrétními nástroji a ukazateli by svět viděl, jak Turecko dosahuje těchto cílů. Já to nebudu dělat sama. Chci se učit z úspěchu, úspěšn, eh, z úspěšných žen. Chci využívat jejich zkušenosti, jak překonali překážky ve svém životě, která tabu byla prolomena, co udělali proto, aby jejich příběhy byly příběhy úspěchu a co se od nich může naučit eh, turecká společnost. Chci využít jejich energii a zkušenosti a chci, aby se staly inspirací pro další ženy v Turecku a v Evropě. Také jsem vedla diskuse s mladými dívkami na univerzitě, které jsou na počátku své životní dráhy. Jak se dívají na svou budoucnost v Turecku? Jaký výhled před sebou vidí v této zemi? Chtěla jsem s nimi hovořit, o tom, koho považují za vzor. Také jsem se ptala svých kamarádek na Facebooku, jaké jsou jejich vzory v Turecku. Někdo řekl Emine Erdogan, někdo Adi Asena nebo Sabia Gučan. A bylo zajímavé vidět, že tento malý pokus velmi rychle vyvolal diskusy o sekularizaci a sekularismu a muži hovořili o tom, kteří sekulární, sekulární vzory mohou být vzorem pro tureckou společnost. A tato polarizace vyvolala, vyvolaná zejména muži, stížila tuto diskusi, protože nakonec všechny ženy chtějí být si rovné. A ženy nechtějí že ženy v Turecku nechtějí být využívány jako nástroj pro záplení v bezpečnosti, kterou ovládají muži. Ženy jsou spojeny v Alianci pro změnu a chtějí se podílet na pokroku. Dámy a pánové, víme, že změny se neodehrají ze dne na den, ale je možné těchto věcí dosáhnout. Dívejme se do budoucnosti a klaďme si otázku, co bychom si pro vlastní dcery přáli a to bychom přáli všem dívkám v, v Trapizondu, v Istanbulu, v Ankaře, všude, kde žijí ženy a dívky v Turecku. Přejeme štěstí a přejeme jim, aby se stali tím, kým chtějí být. Závěrem, dámy a pánové, jsem velmi nadšená z této zprávy. Chci poskytnout tureckým ženám novou perspektivu. Těším se na vaše názory, na vaše zkušenosti a věřím v plodnou diskusi. Jsem vděčná svým kolegyním a těším se na dobrou spolupráci. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám srdečně, paní Boskot, za tento úvod. Kosko a jsem ráda, že mohu uvítat jménem výboru paní Koskun, která je vedoucí oddělení pro otázky žen. Paní Koskon v průběhu své práce generální ředitelky se také zasazovala za koordinaci různých mezinárodních aktivit také se podílela na přípravě zákonů v Turecku, které se zabývají stejným zastoupením mužů a žen, rovnoprávností mužů a žen. Dále se také zabývala a účastnila se celé řady schůzí na úrovni EU, OSN a také Rady Evropy. Srdečně vás vítám mezi námi ve výboru a chci připomenout, a chci připomenout, že jsme na každý referát naplánovali 15 minut. Prosím, paní Koskon, máte slovo. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Paní předsedkyně, děkuji vám. Možná, že budu potřebovat o něco více než 15 minut a proto se chci omluvit již předem. Já bych totiž ráda zareagovala taky na to, co tady řekla paní Boskurt. Vážení účastníci, vážené účastnice, nesmírně mě těší, že mohu být přítomná na této důležité konferenci a že k vám mohu promluvit. Téma rovného postavení eh, žen a mužů ve společnosti v perspektivě do roku 2020 je nesmírně důležitým tématem. A ráda bych vám předložila prezentaci která jde um, jaksi až do horizontu 2023. Jak řekla již paní Boskurt, dámy a pánové, ženy um, od roku 1923 se založením Turecké republiky mohly zažít celou řadu reform, uh, které um, se také částečně soustředily na zlepšení jejich životního statutu a podílu na společenském životě jejich podílu na hospodářském rozmachu a jejich postavení jako rovnoprávných občanek. Ovšem doba, která uplynula, ukazuje, že i v 21. století došlo ke společenskému vývoji a i v jiných oblastech, například umluva OSN proti jakékoliv diskriminaci žen, či kandidátský statut pro žádost o vstup do Evropské unie a tím pádem došlo k celé řadě zbytně provedených či prováděných změn v legislativě. Kromě toho je třeba odbourávat celou řadu bariér, než bude skutečně nastolena opravdová eh, rovnoprávnost. Existovaly v roce 2001 a 2004 změny v ústavě, tím byla posílena práva žen, například v desátém článku bylo připojeno doplnění, které říká, ženy a muži mají stejná práva a poskytují také ženám možnost eh, využívat stejná práva. Došlo také k ústavním změnám v minulém roce, od té doby tam došlo ještě k dodatku jehož cílem bylo, aby také pozitivní diskriminace byla umožněna pro rovné postavení mužů a žen. V roce 2002 eh, byl přepracován občanský zákoník a i zde došlo k dalším četným zlepšením. Paní Boskut říká, že tady ještě existují problémy. Ano, stále ještě tady máme téma blokování eh, nové možnosti sňatku pro rozvedené ženy, ale to už vlastně není tak, jak to bylo, a to mohu říci, protože se v této oblasti velice dobře vyznám. Muži a ženy mají stejná práva a odpovídající překážky, které tady existovaly, byly na základě legislativní reformy odstraněny. Máme tedy také nový pra- zákonník práce. Ten zákon sám o sobě je starý, ale byl přepracován a mezi tím eh, je zákonem zakázána jakákoliv forma diskriminace na základě pohlaví i sexuální obtěžování na pracovišti. Došlo také k reformě trestního zákoníku v roce 2005, v červnu roku 2005, tento nový zákonník práce vstoupil v platnost. Zločiny proti ženám se teď se dříve pojednávali tak, jako by to bylo eh, násilí na společnosti, ale teď násilí na ženách je pojednáváno jako násilí na individu, jich na jednotlivých osobnostech a tím pádem jsou za ně ukládány odpovídající pokuty. Máme tady navýšení eh, potrestání činů v této oblasti o 50 a kromě toho také je možné stíhat případy násilí v rodinách a za to může být stanovena výše odnětí trestu až na doživotí, odnětí svobody až na doživotí. Čili tady skutečně můžeme říci, že došlo ke zjevnému pokroku v této oblasti boji proti násilí na ženách eh, vlastně byl v roce 1996 poprvé explicitně vyjádřen tím, že se poprvé hovořilo o násilí na ženách. A mezi tím je to tak, že ženy nemusí se sami dostavovat, aby to oznámili, ale třetí osoby mohou takový incident oznámit. V roce 2002 došlo k další novele. A ženy se teď mohou obrátit i na sociální či zdravotnické instituce. A to jsou všechno zjevné signály toho, že se to stalo mezi tím součástí státní politiky, zejména byly vytvořeny četné politické záměry pro dosažení tohoto rovného postavení mužů a žen mezi devátým plánem pro hospodářský rozvoj a oživení eh, jsou zakotveny také plány speciální pro ženy, jako například silné zapojení do trhu práce, vzdělávání, zdravotnictví, kulturní služby, boj proti násilí na ženách a větší zapojení žen do rozhodovacích procesů. V akčním plánu 60. turecké vlády se kromě toho zvyšuje počet domovů pro ženy a usiluje se o to, aby se ženy dostaly do čím dál více sociálních oblastí aby měli usnadněn přístup ke vzdělávání, k informacích a na trh práce. Existuje také hlavní plán pro dosažení eh, tohoto rovného postavení mužů a žen. Máme tady různé dokumenty, například akční plán pro rovné postavení mužů a žen ve společnosti. Myslím si, že paní Boskurt již o tom hovořila, kdy řekla, že neví přesně, odkud to pochází. E, ten první akční plán existoval již v roce 1997 e, a v roce 1998 jsme ho aplikovali u nás poprvé. To je tedy druhý akční plán a e, ten byl zahájen v roce 2008. Kadınların ihtiyaçları çerçevesinde hem de Pekin Deklarasyonu ve eylem a sice eh, se tady eh, opírá Turecko o specifické turecké cíle, ale také o skloubení s mezinárodními cíly, například zapojování do zaměstnanosti, boj proti bídě, ekologické snahy, to všechno jsou velké tematické oblasti, v nich se směřuje k rovnému postavení žen a mužů. Do toho jsou zapojeny také univerzity, společenské organizace, a jsou stanoveny krátkodobé i dlouhodobé programy v rámci tohoto akčního plánu. Pravidelně děláme také hodnocení, follow-up. Dvakrát za rok se konají konference, kde se informuje, informuje o aktuálním stavu věcí a zveřejňuje se to na internetu, takže je to přístupné všem. Například v oblasti vzdělávání už jsme dosáhli extrémně velkého úspěchu. Také máme národní akční plán k boji proti násilí na ženách. To byl ten první akční plán, končil 2004 až 2010. A teď připravujeme další akční plán. No, po případě ten práce na tomto dalším akčním plánu už byla uzavřena ale chtěli jsme nejprve vyčkat, až v Radě Evropy bude schválena úmluva eh, týkající se boje proti násilí na ženách, až to tedy Turecko podepíše a tady ještě je třeba dokončit některá řízení. Naše zákonná pravidla jsou zakotvená v rodinném zákonníku i v zákonníku práce. A v tomto směru budeme pracovat i nadále. Vážení účastníci, Samozřejmě jsme si všichni zajedno, že všechna tato opatření nestačí. Je třeba vytvořit samozřejmě zákon, ne předpoklady, ale to všechno musí být také realizováno. A toto prosazování musí být kontrolováno a pak je třeba skutečně, aby to dorazilo až do společnosti, do povědomí, musí dojít prostě ke kulturním duchovnímu eh, zlomu v uvažování v této oblasti ve společnosti. Navzdory těmto legislativním přizpůsobením stále ještě máme problémy s prosazováním. I v tomto ohledu se počítá ze strany státu s opatřeními, aby lidé mohli spolu a ženy mohly spolu rozhodovat o těchto záležitostech a můžeme říci, že jsme skutečně dosáhli <clears throat> velkého pokroku v posledních letech. Ženy v Turecku znají lépe svá práva dnes, než tomu bylo dříve. A to eh, bude mít možná za následek ještě další požadavky. Také sledujeme veškeré veškeré mezinárodní snahy v této oblasti a zapojujeme je do naší vlastní práce. Jednou z nejdůležitějších oblastí, kde přitom působíme, je vzdělávání dívek a žen. Máme povinnou školní docházku v Turecku, která platí samozřejmě pro všechny děti, ale je třeba konstatovat, že do školy chodí méně dívek než chlapců. E, to znamená, stupeň zaškolení je různý, ale s devátým plánem pro hospodářský rozmach a pro rozvoj jsme si stanovili jako cíl docílit 100% povinné školní docházky. A to jsme vlastně také zakotvili do našeho horizontu až do roku 2023. Byla prováděna celá řada kampaní, osvětových kampaní, které zafungovaly v školním roce 2010. 2011 jsme na základních školách měli 98,5 eh, hochů a 98,2 dívek, takže skoro to tež. Eh, také jsme prováděli různé osvětové akce, kampaně, aby ženy, aby dě, rodiny posílaly děti do školy, že dostanou k dispozici příspěvky na děti a aby se umožnil lepší přístup dětí do škol ve venkovských oblastech. Další prioritou je boj proti analfabetismu v roce 2008 byla eh, zahájena kampaň s cílem 3 miliony žen během 15 nastávajících let naučit číst a psát. Mezitím bylo 360 tisíc žen již vyškoleno a umí číst a psát. A Další bylo také zakotveno do rozvojového plánu eh, OSN pro dosažení cílů tisíciletí. A byli jsme vyznačeni, označeni v Pahrajnu v Jordánsku, eh, byly aplikovány podobné programy jako u nás. byl založen výbor v rámci ministerstva vzdělávání pro přepracování učebnic a pro vydávání nových učebnic, které by měly být zacíleny také na rovné postavení mužů a žen. vážení účastníci, podíl žen na ve světě práce. Více zaměstnání pro ženy jsou dalším rozměrem našich priorit a harmonizační proces Evropskou unii nás přiměl k tomu eh, vypracovat společné dokumenty, které jsou přizpůsobené Evropské strategii pro zaměstnanost. Jedná se o to, aby eh, se mm, podporoval podnikatelský duch u žen, abychom tady dosáhli rovného postavení nejenom co do litery zákona, ale aby skutečně společnost to dostala do svého povědomí. V roce 2009 eh, jsme měli 20,3 žen v pracovním poměru celkem činil jejich podíl na trhu práce 26 Celkově lze konstatovat, že ženy, které přicházejí z venkova do města a musí vlastně imigrovat proto, aby se dostaly do světa práce, jsou integrovány. Zvyšování podílu žen na, práci, na světě práce a odstranění různých překážek je rovněž součástí naší strategie 2023. E, tüm alanlarda kadınlara yönelik iş gücü kursları açmaktadır ve Türkiye'nin her... A e, také tady máme skutečně instituce, které se snaží na základě dalších vzdělávacích programů zlepšit vzdělání žen a jejich, možně, jejich lepší zapojení na trh práce. A velký podíl žen, které se účastní takových kurzů, které jsou nabízeny, pak skutečně má lepší vyhlídky, dostanou podporu, například volný přístup k bezplatné lékařské službě a podobně. V únoru roku 2010 vstoupil nový zákon také v platnost. Bylo to tak, že v roce 2007 vstoupil v platnost zákon o tom, že ženy budou mít upřednostněné možnosti pro to, aby mohly eh, prodávat výrobky, které sami vytvořili, dostali k tomu daňové úlevy a dostali pro nástup do na trh práce pět let dalších úlev. Především zaměstnavatelé dostávali také pobíčky pro zaměstnávání žen. Já bych teď velice rychle přešla tuto oblast, protože paní předsedkyně mi řekla, že máme málo času. jak ze státní strany, tak ze strany společenských organizací tady existuje možnost mikroúvěrů, eh, které umožňují podporovat podnikání žen. Buď se poskytují individuální či skupinové úvěry a i družstva jsou touto formou podporována. A ještě možná něco krátce k podílu žen na společenských a politicko-společenských procesech. Eh, paní Boskurt už o tom také hovořila. Eh, tady se také situace zlepšila. Eh, při, ve volbách do parlamentu v roce 2011 doufáme, že se na kandidátní listinu Eh, dá více žen, že se stane více žen poslankyněmi v tureckém parlamentu. A nyní bych chtěla ještě přijít k tomu tématu násilí na páchané na ženách. To je skutečně forma poru, vážného porušování práva. Už jsem vám řekla o těch legislativních záměrech a, a vůbec stávající legislativě, která v této oblasti existuje. Zhruba 38 žen je jednou za život obětí násilí. Tady máme také ještě rozdíly mezi venkovem a městem. Na legislativní úrovni jsme udělali prakticky všechno, co jsme mohli, abychom zamezili tomuto problému. A rozhodně kráčíme dál touto cestou. Eh, opět se nacházíme v procese změn jednoho zákona v tomto ohledu a ženy, které k nám přicházejí, dostávají poradce k dispozici. Vážení účastníci, Víme, že stále ještě existují potíže pro ženy v Turecku, ale také víme, co je třeba udělat a spolupracujeme se všemi aktéry společenských organizací, abychom tyto problémy vyřešili a abychom mohli realizovat cíle, které bychom si stanovili do toho horizontu 2023. Velice nás těší, že nás Evropská unie podporuje a doufáme, že budeme moci i nadále počítat s touto pomocí. Děkuji. Děkuji, děkuji paní Koskun. jménem výboru je zástupcem generálního ředitele v generálním ředitelství pro vzdělávání v EK. Thank you very much, Madam Chair. And, um... Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že jsem zde mezi vámi. Já jsem si s radostí vyslechl přednesené projevy A pokud se týče role žen v Turecku, já chci konstatovat, že od roku 1990 začala komise podávat pravidelné zprávy o pokroku na základě kodaňských kritérií, včetně role žen ve společnosti, tak od této doby jsme viděli, že došlo v této oblasti k značnému pokroku. Tento pokrok je stabilní, sice je poněkud pomalý, paní generální ředitelka také zdůraznila, že existují určité problémy v oblasti implementace a tyto problémy jsou nadále aktuální a relevantní. Ale toto téma je velice důležité pro Turecko a to z mnoha úhlů. Hovořilo se o dvou prvcích, o vzdělávání a také o trhu práce, kde je pravda, že bohužel účast žen na trhu práce je jednou z nejnižších v zemích OECD a ženy jsou zvláště postiženy tím, že pracují v neregistrovaných zaměstnání, jako například v zemědělství, kde se jedná o rodinné příslušníky, kteří pracují potom za velice nízké mzdy. Další bod, který chci také zdůraznit, to je přístup ke vzdělávání. Tento přístup ke vzdělávání, tato záležitost není úplně pozitivní, protože se sněžuje také mezera mezi vzděláváním chlapců a dívek. Na prvním stupni na základní škole se tato mezera, tato propas eh, snížila, prakticky neexistuje, ale existuje na vyšších školách. Existují akční plány, které byly schváleny vládou a já se o některých zmíním. Za prvé je to akční plán pro rovnost mezi muži a ženami a boj proti násilí v letech 2008 až 2013. Tento akční plán zdůrazňuje problémy účasti žen na společenském životě, ale bohužel lidské a finanční zdroje, které by byly zapotřebí pro implementaci tohoto plánu těchto se zatím nedostává. Pokud se týče měřitelných cílů, tak tyto, těchto cílů se nedosahuje. Byl vydán vládní oběžník zaměřený na zlepšení zaměstnanosti žen vznikla Národní rada pro koordinaci zaměstnanosti žen. My jsme toho názoru, že toto je velice užitečný nástroj, který lze použít na pozitivní rozvoj situace v zemi. Toto platí také pro zřízení parlamentní komise pro rovné příležitosti v tureckém parlamentu. Tato komise eh, také identifikuje jaké legislativní předpisy by měly být schvalovány tak, aby eh, Turecko dostalo mezinárodním požadavkům. Mezi sociálními partnery byly uzavřeny tripartitní dohody. A také existují ještě další služby, pro ženy a děti, které se staly obětmi domácího násilí. Takže vidíme, že je tady, jsou tady určité části legislativy, které se těmito problémy u, na straně žen zabývají, ale co by bylo užitečné, kdybychom viděli koherentní přístup k právům žen s tím, že by se na tomto procesu podílely i ženské organizace. Především u boje proti násilí na ženách, tak tady máme ještě velké překážky, které musíme překonat. Také chci zdůraznit skutečnost,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 že zákon o politických stranách nezaručuje příslušnou reprezentaci žen v tureckém politickém životě. Účast na regionální a národní úrovni je velice nízká a vysoké funkce v vládních organizacích i v odborech eh, tady je zastoupeno velice málo žen Eh, tady jsou také v sňatky z donucení, eh, vraždy kvůli cti a také násilí na ženách, které jsou těmi nejdůležitějšími a nejzávažnějšími jevy. 39% žen říkají, že byly obětmi fyzického násilí a také 50% říká, že byly sexuálně zneužity. Je zde nadále nedostatek země zatím neumí se vypořádat s tímto problémem a lidé málo se v těchto případech obracejí na policii a na další uh, státní orgány. To znamená, že mnoho žen si nezná svá práva a tuto situaci bychom měli změnit. Pokud se týče domácího násilí, pak existují rodinné soudy, které uvalují sankce v případě eh, z ehm, eh, vraždy ze cti, anebo jestliže dochází k domácímu násilí. ale bohužel pouze málo postižených osob se na tyto soudy obrací. Pak tady je také důležité vzdělávání státních institucí, především v případě násilí, tak aby státní orgány věděly a policie věděla, jak mají postupovat. Vzrůstá počet vražd ze zdi a Azylové domy pro ženy jsou nadále velice málo přístupné a jejich počet je velice omezený. Také jste se zmínili o učebnicích. To je velice důležitý prvek, protože právě v učebnicích eh, může eh, mé překonat stereotypy, které nadále ve společnosti vládnou. jednání o vstupu do EU mohou být důležitým nástrojem pro dosažení pokroku v obecných záležitostech v Turecku. Jsou zde tři specifické kapitoly v evropských předpisech, které jsou relevantní pro gender záležitosti. To jsou například kapitola zabývající se sociálními otázkami a zaměstnáním, kde se také probírají například rovné příležitosti při e, přístupu k zaměstnání. Druhá kapitola je kapitola 23, to jsou základní práva. Tady se hovoří o rovnoprávnosti mužů a žen, eh, také se hovoří o násilí na ženách, o politickém zastoupení žen. Jsou tady dva mezinárodní předpisy týkající se domácího násilí. Je to jedna deklarace OSN a je to také rezoluce Rady Evropy. Třetí kapitola, která se tímto tak to, touto oblastí zabývá, je kapitola 24, která se zabývá především obchodem s lidmi a také jsou zde obsaženy různé mezinárodní úpravy a závazky, Včetně se to týká úmluvy Rady Evropy pro boj proti obchodu s lidmi. Včera se konal 49. Eh, schůzka asociačních mm, jednání mezi EU a Tureckem a my jsme bohužel museli konstatovat, že jednání zaostávají a pokulhávají, což je možná politická vůle na obou dvou stranách a jeden problém, který nám neumožňuje rychlejší pohyb v asociačních jednání, je otázka rovnosti mezi žen, muži a ženami. Evropská unie post poskytuje Turecku také finanční podporu. Byla, existuje celá řada programů, některé vyjmenuji, které stimulují legislativní změny, pokud budou tyto změny, navrhované změny implementovány, pak by to mohlo mít dlouhodobý dopad a efekt na rovnoprávnost mužů a žen. Já jsem hovořil také o dotacích. My jsme financovali dva národní plány na podporu rovnoprávnosti mužů a žen a proti bo, eh, násilí na ženách. Byla schválena celá řada akčních plánů mezi EU a tureckými partnery. Já chci některé z nich zmínit, protože tak zjistíte, jakou práci společně děláme. Máme zde zásadní program na podporu rovnoprávnosti mužů a žen. Jde o to, že tady se zaměřujeme především na ochranu před domácím násilím. To je důležitý institucionální aspekt, protože E, tímto se stanoví obecný rámec pro všechny tyto aktivity. Máme také specifické projekty týkající se budování asilových domů. E, Mezitím jsme vybudovali osm asilových domů v různých městech v Turecku. Také upozorňujeme ženy právě na toto téma domácího násilí. Intenzivně pracujeme na tom, aby ženy se dále vzdělávaly a také v této oblasti spolupracujeme s nevládními organizacemi a chceme, aby také genderový aspekt byl přítomen v našich projektech, které provádíme s nevládními organizacemi a dalšími partnery. Podporujeme zaměstnanost žen. Jde o to, aby ženy mohly pracovat i ve veřejné službě na uh, místní úrovni, což je důležité především pro méně rozvinuté části země, protože v těchto oblastech se ženy těžko prosazují, je těžké získat lepší práci a také překonávat překážky na trhu práce. Intenzivně spolupracujeme na větším zapojení dívek do eh, druhu sekundárního, tedy středního vzdělávání. Cílem je abychom snížili odchody dívek ze škol a zlepšili jejich znalosti a dovednosti tak, aby dívky měly lepší možnost uplatnit se na trhu práce. Také zde informujeme rodiče, jak důležité vzdělávání pro dívky je. A na závěr ještě jedno slovo ke vzdělávání. Jde o to, aby i rovnoprávnost mezi muži a ženami se prolínala celým systémem. To je jenom pouze část našich projektů a aktivit. Čísla jsou vždy suchá, ale musel jsem vás s nimi seznámit, protože tyto aktivity eh, si žádají asi 18 milionů euro za rok. Na závěr chci zdůraznit, že spolupráce s EU také stimulovala Turecko k tomu, že nyní zakotvili princip eh, rovnoprávnosti mužů a žen do své legislativy. Chci zdůraznit, že prosazování Evropské evropských směrnic pro rovnoprávnost je podmínkou pro členství v EU a od roku 1999 sledujeme velice pečlivě rozvoj v této oblasti a pokusí, pokoušíme se podporovat snahy, které provádí jak vláda, tak i nevládní organizace, tak aby ženy se dostaly do lepší situace, aby byly vzdělanější, měly přístup k práci a také, aby se nestaly obětí obchodu s lidmi. Děkuji vám. No. Oh, so you have Vám eh, Děkuji mnohokrát, pane Sonino. Vy jste eh, dohloubky připomněl kodaňská kritéria a my víme, že existují určité problémy, co se týče uplatňování legislativy a kontroly tohoto uplatňování. A nyní dám slovo kolegyním a kolegům z výboru, kteří se podíleli na práci s naší spravodajkou. Každý má pět minut, tedy poslanci a poslankyně mají pět minut, Paní Boskurt je první na seznamu. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Po tomto zajímavém úvodu mám několik eh, otázek. Nejdříve pro paní Čoskun. Slyšela jsem několik let, která byla citována 2020, což odpovídá strategii Evropa 2020, ale je tu také rok 2023, který byl zmíněn. To bude výročí Turecké republiky. A je to také určitá etapa v rovnosti postavení mužů a žen. A je to také významný aspekt kontextu přistoupení k Evropské unii nebo pro Turecko jako takové. Co se týče násilí na, na ženách, to je v Turecku obrovský problém. Skutečně prozatím tři ženy denně umírají následkem násilí. Co je možné udělat, abychom bojovali s tímto jevem. Premiér Erdogan schválil oběžník o boji proti domácímu násilí a zde bylo uvedeno násilí v rodinách. Ale vznikl ten fond na podporu žen a pokud vznikl, jak je využit a pokud nevznikl, z jakého důvodu nevznikl. Já bych chtěl také doplnit, otázku týkající se volebních seznamů pro červnové volby, které byly zveřejněny minulý týden. Obsahují celou řadu žen, ale když se podíváme na celková čísla, jde o 12 což eh, není mnoho oproti současnému počtu 9 žen. Zdá se mi, že to procento není příliš ambiciozní. Co dělá vláda, aby věci změnila od e, srpnového referenda existují možnosti pro pozitivní diskriminaci. Většina populace hlasovala pro pozitivní diskriminaci a jak se to referendum promítá do pozitivních opatření. Mám pocit, že v každé zprávě se zdůrazňují stejné problémy ale pokud nebudeme jednat, se, nic se nestane. Takže jednak potřebujeme, aby více žen spolu rozhodovalo, to je jasné. A pokud hovoříte o strategii nebo vizi, jaké jsou hlavní priority této strategie? Jaké kroky mají zvýšit zaměstnanost žen, která je nesmírně nízká? do roku 2020 nebo do roku 2023, co se stane, co uděláte? Děkuji, paní Boskurt. Paní Cornelisen za náš výbor. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme expertkám za zajímavý úvod. Je mi líto, že jsem vše neslyšela na začátku chci jenom říci, že velmi doufám, že výhled na rok 2020 pro turecké ženy bude evropským výhledem. Já vřele podporuji přistoupení Turecka k Evropské unii. Turecko již přijalo velkou část AKI a Turecko i Evropská unie můžou mít velký prospěch z procesu přistoupení. Samozřejmě my také uvažujeme v kontextu roku 2020 na plány Evropské unie. Paní Boskur o tom hovořila. Turecké ženy jsou potřeba pro naše plány EU 2020. Naše společnost stárne. Je třeba zaplnit mnoho prázdných pracovních míst s výhledem na dalších 10 až 15 let. A my bychom si opravdu přáli, abyste zaplnili naše prázdná pracovní místa. Ekonomicky je to velmi dobrá myšlenka, protože ženy jsou spotřebitelkami. A bylo by to tedy skutečně vzájemně prospěšné. Bohužel vládne stále větší skepse, mnoho lidí odolává myšlence vstupu Turecka do Evropské unie a poukazují na to, co v Turecku stále nefunguje. A i práva žen jsou často používané jako argument, jako důvod, proč Turecko by nemělo být v Evropské unii. A to je právě proč já jsem pro proces přistoupení, protože to může být katalyzátor pro změny. Chtěla bych se ptát tureckých eh, odbornic, do jaké míry je pravda a co přesně, jaká je úloha procesu přistoupení k Evropské unii pro změny a emancipaci žen, pro práva žen bez výhledu na členství v Evropské unii by k tomu také došlo? Do jaké míry je zásadní ta vyhlídka Turecka na vstup do Evropské unie? To je asi všechno. Děkuji. Děkuji paní Cornelisen. A nyní dám slovo paní Jano Papatatakis. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, že jste se k nám připojili a že se s námi podělíte o tyto myšlenky. Chci poděkovat zpravodajce, budu je stínová zpravodajka, myslím, že její přístup je vynikající, pokrývá velmi širokou oblast, která je pozitivní. Chtěla bych zahrnout kromě Facebooku také ty ženy, které nemají Facebook, které jsou na vesnici a menšinové skupiny. K tomu se možná ještě dostaneme. E, řečnice měly pravdu, mnohé se v Turecku zlepšilo pro práva žen. A byla první premiérka byla z Turecka, bylo to ještě před Spojeným královstvím, bylo to před Margaret Thatcher. Ale v některých oblastech se musíte zlepšit, já to nebudu probírat. To víte sami. Ale myslím, že si musíme pamatovat, že Turecko je svrchovaným státem. Existují zde kulturní rozdíly a i když budeme chránit práva žen, je třeba uplatňovat pro různé části Turecka odlišný přístup. Ankara je asi rozvinutější, jsou tam vzdělanější ženy a na vesnici je situace jiná. A jako poslankyně za Spojené království jsem byla oslovena tureckými ženami ve třech oblastech. Za prvé, turecké kurdské ženy, jejichž práva jsou předmětem sporu v řadě oblastí. A já bych poprosil, abyste se na to podívali. asociace tureckých žen eh, ze skupiny Roja a, a tyto mm, ženy jsou předmětem zájmu tureckých bezpečnostních složek, dochází zde k, ke znásilněním a podobně. A další skupina, technicky vzato není turecká, jsou to turečtí kypřané, kteří žijou v členském státu na severu Kypru, který je okupovaný a je třeba jim dát svobodu co nejdříve. Takže my vítáme vás zde a vítáme, aby, chceme, aby Turecko stoupilo co možná nejdříve do Evropské unie. To, co jsme slyšeli, je povzbudivé, ale mezi teorií a praxí je velký rozdíl a máme před sebou ještě dlouhou cestu. A věřím, že vás budeme moci podpořit. Moje otázka je, co budete dělat pro menšiny, u kterých jsem hovořila? Jak budou ženy chráněny? Až zavedete změny, které jsou pozitivní, nakonec my jsme bezpeční zde v parlamentu, vy jste v bezpečí v Ankaře, ale na vesnici e, žen, ženy se vrátí domů a ocitnou se tváří tvář muže, který možná nebude příliš spokojen s tím, co nastalo. Tedy co se stane s ženami, které jsou ve vzdálenějších, odlehlejších oblastech na vesnici. A na ty bychom se měli zaměřit eh, především. Děkuji. Děkuji paní Jano Patakis. Rozprava byla zahájena. I ti kolegové, kteří, kolegyně, kteří se rozhodli pro účast eh, na slyšení, a první paní Lunáček je první na seznamu. Yes, no. Thank you, chair, and I would also like to... Děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji jednotlivým řečnicím za informace o tom, co v Turecku probíhá a co by také ještě mělo být implementováno. Chci se zmínit o dvou záležitostech. Pan Zanino hovořil o nízkém počtu žen, které pracují. Já to chápu tak, že toto je také jeden z důvodů, proč domácí násilí a další násilí na ženách jsou na velice vysoké úrovni, protože tyto ženy nejsou ekonomicky nezávislé a nemohou žít svůj vlastní život. Musí být vždy závislí na mužích, kteří je drží, tak říkajíc, doma a jsou vůči nim násilní například. My jako EU musíme podporovat eh, činnost ženských organizací, eh, které působí proti násilí a tak dále. Musíme spolupracovat také s dalšími organizacemi v oblasti vzdělání, protože eh, ženy opravdu musí být vysoce vzdělané. Takže by mě zajímalo, zdali počet žen, které mají vysoké vzdělání, se zvyšuje, snižuje pracuje nebo jak to s tím vypadá, protože toto je vlastně ona vazba eh, mezi nezávislostí a ekonomickou činností. A pak se tady také hovořilo o respektování náboženských a kulturních eh, rozdílů. Já zde někdy bývám velice zdrženlivá, pokud se týče práva žen ale všichni včetně Turecka, jsme akceptovali, že práva žen budou respektována, že se jedná o nezávislá individua nehledě na tradice také ženy v Turecku chtějí, abychom my toto podporovali. Takže by bylo dobré, kdybyste nám řekli, jak se stavíte k Eh, tomuto rozporu, že na jedné straně jsou tady kulturní a eh, další tedy kulturní tradice a potom tady máme na druhé straně požadavky na rovnoprávnost mužů a žen. Děkuji vám, paní Lunáček. A nyní paní Bauer. Děkuji. Dostali jsme hodně informací a jestliže říkáme, že v Evropě jsme vzdáleni od eh, rovnoprávnosti de jure od rovnoprávnosti de facto, tak si myslím, že tato vzdálenost, tento odstup v Turecku je daleko větší. Já bych chtěla položit několik otázek, které nebyly položeny. A jestli si dobře vzpomínám na naši návštěvu v Turecku před několika lety, tak tam jsme se dostali do nezvyklých problémů Pokud se týče registrace dívek, a to, byla, to se týkalo základního vzdělání, základních škol. Po naší návštěvě jsem si uvědomila, že se jednalo o větší kampaň a přišly také informace, že v průběhu týdne průběhu jednoho týdne asi 20 tisíc dívek bylo registrováno a proto se chci zeptat na současnou situaci. Zdali se tato situace zásadním způsobem změnila, anebo zdali tady nadále existují Zdali také tady dochází k registraci rodných listů. Pokud se týče vraždy vraždecti, tak to je skutečně obrovský problém. V tomto případě situace de jure ve vztahu k situaci de facto je opravdu je to vzájemně v rozporu téměř, protože poměrně po dlouhou dobu eh, toto není legální, je to trestně stíháno, tento trestný čin, ale přesto přeze všechno prosazování práva v této oblasti je slabé. Takže mě zajímá, co plánujete v této oblasti udělat v rámci vaší strategie. A moje třetí otázka se týká toho, že jsem si všimla při naší návštěvě v Turecku, že nevládní organizace, které které pracují na ženských tématech, jsou velice špatně financovány. Došlo k nějaké změně v této oblasti? A poslední otázka. Jestli mám pravdu, tak v Istanbulu bude eh, spuštěna úmluva Eh, schválena úmluva o násilí na ženách. To bude 10. května. Plánujete se účastnit této události tak, abyste rozvířili tuto problematiku a upozornili na boj proti násilí na ženách? Děkuji, paní Bauer. paní Papadopulo. Děkuji, paní předsedkyně. Já sleduji tyto vraždy ze cti v posledních devíti letech, protože jsem byla členkou Rady Evropy a také se zabývám chováním Turecka v oblasti obchodování s lidmi v Turecku mají před sebou ještě dlouhou cestu, aby překonali tyto závažné problémy, protože tyto vraždy ze cti nadále pokračují. Já jsem nedávno navštívila Turecko, Istanbul, Ankara, Antioš a viděla jsem obrovské rozdíly ve stylu života a také jsem viděla rozdíly například v gramotnosti mezi ženami. A to je velice složitá záležitost, protože je velice těžké, aby tu Řecko splnilo evropské cíle v rámci strategie 2020, protože tady jsou obrovské rozdíly mezi regiony. Ankara to není Turecko. Turecko obsahuje hodně regionů, které jsou velice rozdílné. Pokud se týče práv kurdských žen, tak tur, kurdské ženy ani nepoužívají svůj vlastní jazyk, takže by mě zajímalo, jak to vypadá s právy kurdských žen, jak jsou chráněny. A druhá otázka se týká finanční pomoci, která teče z Evropské unie. I moje země přispívá. A mě by zajímalo, kolik finanční pomoci jde přímo na zlepšení situace žen a nevládních organizací. Protože já vím, že turecké poslankyně protestovaly proti skutečnosti, že ne všechny eh, tyto peníze jdou opravdu na zlepšení situace v nevládních organizacích. A také se chci vrátit k tomu, co řekla předtím paní Jana Kuraku. Jeden z důvodů, proč asociační jednání pokulhávají. Takže jedním z, důvode, jedním z důvodů je to, že Turecko neplní své závazky vůči EU. Když hovoříme o Kypru, oni mají podepsat protokol z Ankary, což neudělali. Mají udělat mnoho věcí, které neudělali. Jak já, jako evropská poslankyně, mohu být přesvědčena o tom, že turecké sliby o právech žen, o lidských právech budou opravdu splněny a že Turecko bude plnit své sliby vůči EU, protože to je například také uznání Kypru tato podmínka nebyla splněna v posledních sedmi letech a to se to Turecku neustále připomíná. To je asi všechno a ještě jedna věc na paní Tiusat. Já jsem tady slyšela, že turecké ženy jsou vysoce zaměstnány například v bankovním sektoru, ve zdravotnictví, v sociálních službách. Je to skutečně pravda? A to se ptám pana Zanina z komise, protože já tyto informace nemám. Vám tak, Mrs. Papadou. Děkuji mnohokrát, paní Papadopoulos. Nemám tady žádné další řečníky na svém seznamu pro toto kolo otázek, takže dovolte, abych nejprve požádala obě naše expertky, aby zareagovali na to, co zde zaznělo a odpověděli na otázky. Nejprve paní Koskom, prosím. Evet, ben bütün bu sorulara e, atlamadan... E... Děkuji mnohokrát za vaše otázky. Pokusím se Eh, odpovědět na všechny, pak když na něco zapomenu, tak mi to prosím pěkně připomeňte. Paní Boskurt se ptala na téma týkající se násilí páchané na ženách. Samozřejmě je to velký problém, na to jsem také sama upozornila a v našich zákonech eh, již eh, jsme dospěli k takovém přizpůsobení, aby ženy byly alespoň podle zákona chráněny. Zákon o rodině byl přizpůsoben i co se týče rozvodu a co se týče pravidel pro zásnuby. Eh, tento problém není na úrovni legislativní práce, ale skutečně jsou potíže ještě při jeho aplikaci. Eh, proto jsme mm, zahájili realizaci vzdělávacích a osvětových programů a ráda bych připomněla následující zásadu. Máme specifické programy vzdělávání eh, i pro policii je to osmi měsíční vzdělávací program Eh, jak eh, jednat v rámci násilí páchané na ženách. Toho se musí účastnit všichni policisté. Eh, také osoby pracující ve zdravotnictví jsou školeni odpovídajícím způsobem, aby byli schopni identifikovat ženy, které byly obětí násilí. Žádná žena není odmítnuta když přijde na policii, aby nahlásila případ násilí. Takový zákon máme. Existuje také systém registrace, abychom měli skutečně přehled o tom, že pakliže se prostě překročí určitá červená čára, tak se informují patřičná místa. V současné době Máme zhruba 68 institucí, které se tímto zaobírají a je postaráno o to, aby domy pro ženy byly vybaveny eh, kvantitativně tolik, aby nebyla žádná žena odmítnutá, pak, když se pro ně najde nějaké místo v ženském domově, nabídne se jí jiná možnost ubytování. Eh, kromě toho chceme vytvořit dodatečnou síť V prvním stupni v, rod, v první fázi by mělo v roce 2011 byl vytvořeno dalších 20 ženských domovů, kde mohou pobývat ženy s dětmi. A tento počet by se měl postupně zvyšovat. Samozřejmě všechno nemůže být pouze na bedrech policie, státních úředníků a pracovníků v oblasti zdravotnictví. Je třeba prosazovat eh, to i jinde. Vzděla, eh, tady mají velkou roli média. A také regionální zpráva eh, regionální úřady. Všude se snažíme provozovat osvětové kampaně, abychom docílili aby tato otázka se dostala více do povědomí lidí. Víme, že to není možné učinit během z dneška na zítřek, ale stanovili jsme si vysoké cíle jak na ministerstvo spravedlnosti, tak na ministerstvo zdravotnictví i v jiných pracovištích existují navzájem koordinované a navzájem doladěné programy. Já jsem se dívala ještě jednou do statistik. Zákony se stále účinněji aplikují od roku 2008 do dnešního dne jsme měli dva až tři tisíce případů, které se projednávaly u soudu jako násilí páchané na ženách. Mezitím se to číslo zvětšilo právě proto, že ženy už jsou si více vědomy svých práv a také se sami obracejí na soud. A programy, které se provozují i na úrovni Evropské unie, dodatečně ještě přispěly k osvětě eh, v Turecku. No, se hovořilo o oběžníku předsedy vlády, aby se zřídil fond. Pan Senino se na to ptal, jak to vypadá s prostředky, které zde byly dány k dispozici. My máme určitou specifiku v rozpočtovém systému v Turecku a sice nemáme žádný vlastní specifický fond pro eh, boj proti násilí páchaných na ženách, ale děláme to v rámci akčního plánu, kde ministerstvo vnitra Stejně tak jako ministerstvo zdravotnictví se mají přístup. Každé ministerstvo má svůj vlastní rozpočtový plán a proto nemáme žádný extra fond, ale jsou to jednotlivá ministerstva čerpající tyto peníze ze svých respektivních rozpočtů, aby mohly přispět k plnění tohoto akciového plánu. Akčního plánu, pardon. Eh, potom ještě se ptala pana Boskort, jak u nás funguje pozitivní diskriminace. Tady bych uvedla pár příkladů, například v politice není tolik opatření, ale mám tady určitá čísla, která jsem sebou přinesla. V současné době je to tak, že máme 78 žen, CHP má 100 žen, EHP má 100 žen na svém seznamu a další na BDP mají kvotu 40 na svém seznamu. pozitivní diskriminace se například objevuje ve vzdělávání, ale toto ustanovení je poměrně nové, pochází z roku 2008, čili aplikace vězí ještě takzvaně v dětských střevíčcích. Paní Konelisen se ptala, na eventuální perspektivu vstupu Turecka do Evropské unie, zda se to nějak odráží na postavení žen. Není to jenom ten přístupový proces, který tady sehrává svou roli. Naše ženy mají mezi tím více požadavků, když se podíváte na naše aky, na naší legislativu, jak se skutečně mnohé událo od, počet, od počátku nového tisíciletí. v 81 provinciích máme specifické vzdělávací programy, eh, které mají za cíl, a již se to projevilo, také dosáhnout většího povědomí. Kromě toho tady působí nejenom Evropská unie, ale odpovídající úmluvy OSN, které Turecko podepsalo. Máme tady koordinační zasedání mezi jednotlivými ministerstvy, která zde působí, čili máme samozřejmě už pocitujeme pozitivní dopad tohoto přístupového procesu do Evropské unie. A e, samozřejmě v evropských zemích žije mnoho lidí, kteří pochází z Turecka, čili i tyto osobní vztahy tady hrají svou roli, jakož i kritéria Eh, která vznikají na základě eh, přístupového procesu, no, kodaňská kritéria a tak dále. A to samozřejmě přispělo k formulaci konkrétních cílů v Turecku. A mohu vás jenom ještě jednou ujistit, že touto cestou postupujeme rozhodně dál. Evet, e, şunu söylemek isterim. E, Türk kökenli kadınlar Bylo řečeno, že existují rozdíly mezi tureckými a kurdskými ženami. Chci říci především, že kurdské osoby nejsou menšinou podle lozanských dohod. A podle ústavy všichni turečtí občané jsou občany první kategorie a jsou si rovni. Neexistují žádné rozdíly. A pokud je o zaměstnanost, zdravotnictví, školství, všechny služby jsou poskytovány všem občanům a pokud je o rovnost eh, příležitostí a redistribuci, všichni občané jsou si rovni. Pokud jde o používání kurčtiny, ano, turečtina je jazykem školní výuky, ale existují eh, programy tureckého rozhlasu a televize v kurčtině. Však úřední jazyk Turecka je turečtina. Pokud jde o Kypr, mohu vám říci, že nejsem politickou osobností, ale jakožto turecká občanka. Kypr není okupován v současnosti. V rámci svých povinností poskytnout záruky Turecko s dalšími zeměmi a já to nechci rozvíjet, ale Turecko využilo práva, která jí náleží v rámci mezinárodních dohod. Pokud je o opatření pro ženy na vesnici, na venkově. Poskytujeme rovné příležitosti všem ženám v zemědělství i v dalších oblastech. Platí to pro všechny ženy a samozřejmě existuje i forma odborné přípravy v zemědělství. Pokud jde o registraci dívek při narození do Národního registru, neexistují problémy s eh, registrem porodů, je třeba se na to dívat v kontextu se vzdělávání. My jsme přešli na systém, na informační systém počítačový a všechny porody jsou řádně zaregistrovány. Pokud je o nevládní organizace, Máme možnost převádět prostředky nevládním organizacím. Jsou to státní prostředky, ale i mezinárodní prostředky jsou převáděny nevládním organizacím. A takto do rozpočtu nevládních organizací přicházejí příspěvky a máme dobrou spolupráci Paní předsedkyně mi sděluje, že nemám moc času, chci skončit následující větou. V Turecku, když eh, zlepšíme vzdělání našich žen, když budou mít lepší přístup k zaměstnání, až už nebudou žádné vraždy ze cti, tak my jsme skutečně připraveni s výhledem na rok 2020 splnit tyto cíle. Každý lidský život je cený. A nyní bude tyto otázky komentovat pan Sanino. Já mohu být velmi stručný, protože jenom několik ukázek mi bylo položeno. Jedna se týká počtu projektů v oblasti občanské společnosti. a nemám vyčerpávající seznam, které projekty byly ukončeny od roku 2005, ale zhruba řečeno více než polovina jde směrem k nevládním organizacím. Další prostředky a programy byly předmětem závazků a musel bych se podívat na konkrétní informace, a musel bych projít celý seznam projektů v této oblasti. Pokud jde o přítomnost žen v konkrétních oblastech, pokud jde o pracovní sílu, myslím, že paní Jer je předsedkyní pracovní skupiny pro rovnost pohlaví organizace TUSIL, takže to je nejpovolanější, abych se k tomu vyjádřila. Děkuji vám jménem našeho výboru, děkuji našim hostům, kteří se zúčastnili této části naší diskuse. A nyní přecházíme k druhé části odpoledne. budeme jednat o ženách v Turecku jako subjektech eh, podporujících pokrok. Já chci přivítat eh, dvě expertky, které byly pozvány. Paní Nurger, která je předsedkyní organizace působící v turecké ekonomice a je členkou pracovní skupiny pro rovnost pohlaví v Turecku. A nyní vám tedy hned uděluji slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní Boskurt, dámy a pánové. Vy všichni, kdo se zajímáte o naše slova, od roku 1990 až do roku 1994 když jsem působila eh, při Evropském parlamentu a Evropské komisi a zabývala jsem se vyjednáváním o kvotách. A v roce 1982 jsem byla přítomna, když byly v různých oblastech uloženy kvóty, které jsem působila jako tlumočnice. A v roce 1996, když vznikla celní unie, tak jsem vedla skupinu pro textilní průmysl a konfekci. Byla jsem velmi šťastná, byla jsem ráda, že se mohu vrátit ke své specializaci a věřím, že v následujících 15 letech se staneme členy Evropské unie. Když vidím dnešní situaci, Vstup do Evropské unie není mým tématem, ale byla jsem zakladatelkou řady nevládních organizací a začínám vlastně znovu a snažím se se zapojit do otázky rovnosti mužů a žen, což je téma pro Turecko velmi důležité, které v naší zemi zatím nemá dostatečnou důležitost. Jsem podnikatelkou a má 15 minut. My jsme velmi váhali, zda vám máme pustit film o organizaci Tisiat, anebo zda mám přednést projev. Po těch eh, projevech, který vám pustím film, který jsme natočili v rámci Tisiadu, což je film trvá 14 minut já, mám, já zkrátím své vystoupení. Já s vámi vyjednávám, paní předsedkyně, abyste mi udělala pět minut navíc, abych vám mohla pustit ten film, protože ten film je velmi důležitý. Po všem, co jsme dnes slyšeli, je to poprvé v našich dějinách, kdy doporučení a řešení byla nabídnuta muži vybranými v různých částech společnosti. A to vám ukáže, jaká je u nás situace, protože pokud nebude příspěvek mužů v této otázce, tak se nám nepodaří to tempo zrychlit. Takže dovolíte mi pustit film. Paní předsedkyně, se mnou se dnes lehce vyjednává, můžete pustit film. Ale spolehám na to, že zkrátíte své vystoupení. Takže prosím, puste film. Internet je v budem.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 Můžete přečíst ty titulky, protože ten zvuk je v turečtině. Can you read the subtitles? Okay.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 Kızı Domuzka.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 den här filmvisningen. Děkuji vám za tento film. Paní Nurger má ještě několik minut čas. Já doufám, že jste přečetli titulky, protože bohužel film byl pouze v turečtině, ale eh, my co již bylo řečeno, tak to již řečeno bylo. Já budu postupovat velice rychle. Já chci je také dodat, že první feminista v tomto století Atatürk nám dal naše práva a Tyrkila Saylam byla další velice významnou představitelkou. My jsme eh, zpracovali tento film a také jsme udělali přehled eh, a eh, byla byl to průzkum veřejného mínění a to se týkalo toho, že odboráři odhadují, že za posledních deset let se účast žen se zvýšila o 15% a e, před deseti lety také v Tusiadu byly před deseti lety zastoupeny třemi procenty a dnes je to deset procent. To je nejvyšší e, účast žen e, ve vedoucích funkcích, to je 12% a my jsme tedy na opravdu na vysoké úrovni v rámci EU. Když se zvýší vzdělanost, pak také účast je vysoká, se stále zvyšuje a máme další velký počet žen, které sami podnikají a já dále se zmíním také o tom, co by se mělo zlepšit, aby e, situace žen se zlepšila. Například také rodičovská dovolená by se měla vztahovat na muže i ženy neformální ekonomika, která zde byla zmíněna, musí být snížen její rozsah. Je také stejně důležité, aby ženy jako takové měly zájem a ukázaly svůj zájem. Zatím jsem neměla možnost hovořit sama o sobě, o podnikatelce v průmyslu, takže ženy by opravdu by měly být v této oblasti vytrvalé. A já chci si něco o pozitivním trendu. Skutečná účast na parlamentu, tak tentokrát to bude téměř 20 po volbách. A toto souvisí s velkou podporou ženské platformy, která se jmenuje Hakuteren Platform, které jejíž my jsme součástí a tato platforma vyčinila velký nátlak na politiky, aby se tato tohoto čísla dosáhlo. A pokud se týče evropské strategie v Turecku, když si přečítáme strategii 2020, která hovoří o rovnoprávnosti mezi muži a ženami a o boji proti násilí na ženách. Takže my souhlasíme s touto strategií, ale musíme udělat Turecku ještě daleko více. A ten seznam je dlouhý. My musíme stále říkat našim politikům, že jsme 16. největší ekonomikou na světě a my chceme se stát desátou největší ekonomikou, ale jsme téměř na posledním místě v oblasti rovnoprávnosti žen. Proto musíme dělat drastická opatření, abychom tuto situaci zlepšili a měli bychom si vzít vzor ze Švédska, Itálie a Španělska. Takže ženy jsou rovné před ústavou eh, a zákony, ale chceme také vidět, aby, implement, aby zákony byly implementovány a nevládní organizace také mají ještě před sebou hodně práce, aby situaci žen zlepšili. Děkuji vám za to, že jsem měla možnost eh, zde přednést svůj projev a také vás seznámit s filmem. för den här informationen. Och... Děkuji mnohokrát za tyto vaše informace. A teď se obracím na paní Handan Kaklajenovou. Dovolte, abych vás srdečně přivítala v našem výboru. E, paní Čalajan je rektorkou v oddělení pro lidská práva na Institutu politologie na univerzitě v Ankaře, je odbornice odborového svazu. Takže velice srdečně vítejte u nás do výboru, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, eh, vážení členové výboru, milí hosté. Eh, když je člověk jedním z posledních řečníků na konferenci, je to trochu riskantní, tak doufám, že vás nebudu příliš unavovat. Jedná se v mém příspěvku o eh, boj proti nerovnému postavení mužů a žen a zejména o překážkách, které tady existují, především několikanásobná diskriminace, které musí ženy čelit. Podíl na politice, to je jedna z mých výzkumných oblastí, rovněž tak jako nacionalismus. Podílím se také eh, na práci odborů, kteří mají více než 100 000 členů v Turecku a jsem specializovaná právě na oblast týkající se žen. Jsem také aktivní v ženském hnutí a Stala jsem se hlasem kurdských žen. Paní Joškun vám dala několik příkladů týkající se aktuální situace. A paní Džuškun také vás seznámila s nejrůznějšími opatřeními. Skutečně došlo eh, k intenzivní práci v oblasti legislativy, která se zaměřuje na zabezpečení dosažení rovného postavení mužů a žen. A je to tak, eh, jak eh, řekla již celá řada řečníků, bohužel jsme nedostali nedosáhly ještě velkého pokroku v praxi. Například došlo k zákonnému přizpůsobení v oblasti násilí na ženách, ale stále je tomu tak, že každý den jsou v Turecku, je v Turecku ztratí život tři ženy denně v důsledku násilí na nich spáchaném. Stále ještě existují velké problémy v, ve všedních dnech. Eh, ženy nejsou dostatečně chráněny Právě teď existuje soudní řízení v Turecku Ajše Foshon. Řízení ona chtěla opustit svého muže, čelila tedy hrozbám a násilí. Ale její prozba na ochranu nebyla respektována s argumentem, že již rozvedená a ona nakonec byla zavražděna eh, ze strany bývalého manžela v roce 2003. Došlo k případu 12-letého děvčátka znásilněného několika muži a řízení trvalo až do roku 2010. A zcela na konci eh, pachatelé vyšli s velice nepatrnými tresty. A to ačkoliv bylo prokázáno, že zneužili tuto 12-letou dívenku. Čili já nechci zamlčovat, eh, nechci snižovat výsledky, kterých bylo dosaženo, ale stále ještě je tu celá řada problémů a rozporů a to nelze přehlížet, čím je to způsobeno. Jaká jsou velká nebezpečí, velké překážky pro skutečné prosazení všech eh, změn No, je to zaprvé tak, že boj proti násilí na ženách je něco, k čemu dochází na základě mezinárodních umluv, na základě tlaku, které vyvíjí jednotlivé ženské organizace. Bylo to také iniciováno eh, vzhledem k přístupovému procesu ale stále je to aplikováno pouze v, dílcí, v dílčích částech. Nemáme tady žádný holistický přístup pro to, aby se tento jev potíral. Ku příkladu ne, náboženství evropská konzervativní rodinná ideologie, která tady stále ještě panuje, tady hraje svou roli a proti tomu se nebojuje. Na druhé straně se pokoušíme ženy zapojovat do trhu práce, ale zároveň si pozuzují k tomu, aby měly stále více dětí. Ženy, které se musí starat o své děti, a pak samozřejmě mají potíže a jak řekla paní Boskort, je tomu prostě tak, že v Turecku existuje <clears throat> málo možností pro péči o děti v předškolních zařízeních. Stále ještě to zůstává úlohou žen. Nemáme ani státní instituce, ani muži nepomáhají a proto je poměrně nereálné zároveň vyžadovat a očekávat silnější podíl žen na trhu práce. Eh, mohli bychom tady dát celou řadu příkladů. Například v minulých dnech vystoupil jeden nábo- profesor religionistiky na veřejnosti s tím, že ženy si sami mohou za různé sexuální násilí, když se příliš vyzývavě chovají. Eh, něco takového může tedy eh, říci eh, nějaká osoba, ale otázka je, jak je postavena a jak se na to reaguje. A neexistovalo na to vůbec žádná reakce. Toho muže se například neptali, nebyl vznesen žádný, nebyla vznesena žádná námitka. A to je právě ten problém. Další problém je, že jak zdravotní služby, tak vzdělávání není chápáno jako služby obecného zájmu, ale spíše se tady sledují ekonomické zájmy, čili Sociální spravedlnost je také jedním ze základních předpokladů pro rovné postavení a první to odnáší ženy, když toto není zaručeno. Potom také rozšířený militarismus, to je skutečně překážka pro obecnou demokratizaci v Turecku. V okamžiku, kdy hovoří zbraně, eh, jistě nelze, není možné slyšet hlas žen. Proč eh, eh, jsou to kurdské ženy, které nesou eh, mnohonásobné utrpení? Jsou vystaveny vícenásobné diskriminaci. Souvisí to s tím, že máme za sebou 40-letý ozbrojený konflikt, kdy tisíce obcí bylo vyvražděno, kdy prostě byla ztracena mnoho životů a kdy ženy se nedostaly prostě ke zlepšení situace, naopak jejich situace se zhoršovala. Existuje k tomu také výzkum týkající se podíl eh, kurdských žen na dobré životní úrovni a kurdské ženy tady stojí daleko hůře než kurdští muži a než turecké ženy. Muži se nejpozději ve službě eh, v armádě naučí trošku turecky a proto je jazykový zákon především problémem žen, protože na základě jazykových bariér nemají přístup k základním službám, k aktivnímu, pasivnímu volebnímu právu a k bezplatné zdravotní službě, čili nemohou využít práv, která jim normálně by náležela. Hm, to, je eh, všech, to jsou všechno faktory založené na diskriminaci, které ještě prohlubují celý tento problém. Kromě toho, je tomu tak, že některé vesnice byly zásobovány zbraněmi, aby mohly hrát určitou ochranou roli v regionu, což zvýšilo podíl násilí páchaným na ženách byly ještě více vystaveny násilí nebo padly do větší chudoby. Tento ochranný systém, kde byly cíleně vyzbrojovány vesnice, no, k tomu bych se ještě jednou ráda vrátila protože dodávka střelných zbraní vedla k tomu, že ženy nejsou vystaveny jenom násilí, ale že dostalo, poč- že, ale že se zvýšil počet eh, úmrtí žen, které jsou vystaveny eh, této situaci. I u sebevražet můžeme zjistit, že ženy, se, které se chtějí zabít, se zastřelí. Eh, právě proto, že mají přístup ke zbraním. Samozřejmě, že to má dopad na situaci. A pak jsou ženy také vyháněny z těchto oblastí. Ženy, eh, které jsou nuceny migrovat do, mě, do měst, nechávají veškerý majetek doma a tím pádem se dostávají do stále větší závislosti na jejich rodinách. A to má zničující dopad na ženy, které přicházejí do Istanbulu. A tento rodinný život se pak prakticky odehrává v městě a patriarchální struktura se tak dostává zpátky do města a rozšiřuje se zde. Všechny tyto faktory musí být rovněž zohledněny, když hovoříme o problematice postavení žen a mužů nucená manželství, nucené vyhánění. Všechna tato témata musí být zohledněna v nezbytných politikách přístupu k tomuto problému. Ve všech politických oblastech musí být zohledněny otázky rovnosti pohlaví i ve všech konfliktech v Turecku. Je třeba analyzovat tyto eh, procesy také z pohledu žen. A při hledání řešení je třeba mm, rozvíjet specifické politiky pro ženy. Kromě toho je třeba nahlížet na ženy jako na aktivní aktérky při boji proti diskriminaci žen a násilí na ženách páchaném, protože v současné době tomu ještě tak není. protože když se nezapojí ženy do této oblasti, tak zbyde jenom kurdská kultura jako faktor, který vyslovuje, proč to mají zejména tyto ženy obzvláště těžké a potom se člověk spokojí eh, eh, s jednoduchým vysvětlením. Ano, to jsou ty ženy z Jižní Anatolie, pocházející z venkova a mají tuto kurdskou kulturu. A pak se buduje vlastně tento rozdíl a rivalita mezi západem a východem země. Ale tady se nejedná o to, že by to byla nějaká zpátečnická oblast, kde by lidé nebyli dostatečně vyvinuti. Ne, to je oblast, která byla vystavena válečným konfliktům. A když to člověk správně zanalizuje, najde správné důvody a příčiny této politování hodné situace. Také na západě se říká, ano, to je východní islámská kultura. Ne, ve všech společnostech existují patriarchální struktury, které je třeba překonat. A bylo by příliš zjednodušující zredukovat to pouze na tento jev. Je třeba hledat eh, pravé příčiny, které jsou často ignorovány. To znamená, že se lidé navzájem vymezují. a že kurdským ženám, které jsou vystaveny na silí, eh, dává menší význam, eh, protože tyto ženy jsou vlastně jakoby puzení a dávány do této role obětí. Přitom v minulých desetiletích nazbíraly tyto ženy celou řadu zkušeností a politická mobilizace v kurdských oblastech eh, ženy posílila, zejména co se týče jejich sociální a politické angažovanosti. Jedna z mých výzkumných pracích se zaobírala tím, jak kurdská otázka změnila angažovanost žen a zjistila jsem, že kurdské politické hnutí paní předsedkyně, už se chýlím k závěru, že toto hnutí bylo spolu neseno ženami. že to ženy podnítilo ke změně jejich uvědomění a Ukázalo se, že jediná strana uplatňující kvóty pro ženy je BDP. A to je strana, která zastupuje zejména ženy. 40%, kurdy, pardon, 40% jsou ženy. A 35% eh, poslankyň za BDP jsou ženy. To je určitý indikátor. Již, již končím, paní předsedkyně, opravdu Lze tady skutečně vidět celou řadu paralel, dávat další příklady. A při formulování politik je bezpodmečně nutné zapojovat ženy do rozhodovacích procesů od prvopočátku. Máme političky, máme poslankyně, máme ženské organizace. a ty musí být zapojeny. Děkuji vám za pozornost. Vám tak. Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo těm, kteří chtějí vystoupit a prvně paní Boskur. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla vřele poděkovat vystupujícím za úvodní slova. Mám několik otázek. Začnu paní Ger. Jsem velmi ráda, že zaměstnavatele také mají svou strategii pro rok 2020, aby se zvýšila účast žen, protože bez žen by to nešlo. A to není pouze v zájmu žen, ale v zájmu samozřejmě i zaměstnavatelů a celé společnosti. Zadal jsem si otázku, jak se spolupracuje s vládními úřada, úřady a pokud eh, není taková spolupráce, proč tomu tak není? A pokud je o paní Saglán, vy jste řekla, že se nezlepšila situace, pokud je o násilí na ženách. Já jsem byla v Turecku, jednala jsem se ženami, které jsou v eh, azylových domech. A jasně se ukázalo, že pokud jsou ženy rozvedené, tak nedostávají eh, ochrana opatření, i když jsou předmětem eh, útoku z, ze strany bývalého manžela. A pokud dochází k takovému obtěžování, kdy jedna žena byla mučena a byta po rozvodu na ulici, tak byl vydán zatykač, policie zadržela muže, který strávil v policejní celé noc a potom se vrátil domů. kdyby tento muž takto jednal se svým sou, sousedem a kdyby e, ten soudce tady něj podal trestní oznámení, tak by strávil několik měsíců ve vězení. Je třeba, aby byla legislativa dodržena, aby tyto osoby byly tvrdě trestány od samého počátku, aby k tomu chování nedocházelo. Tady bych chtěla slyšet vaši reakci. A poslední věc na základě dvou informací paní Jalajan máme vizi perspektivu na rok 2020. Osoby, ženy kurdského původu trpí řadou problémů. Jak můžeme zahrnout eh, tyto ženy do perspektivy 2020? Jak to chcete zařídit? A aktuální otázka v pondělí 12, 12 kandidátů ve volbách a mezi nimi ženy. A těchto 12 kandidátů bylo odmítnuto jejich eh, jméno na volebních seznamech bylo odmítnuto a to je tedy demokratický problém. Tady bych tady očekávám vaše odpovědi. Děkuji, paní Boskurt. A nyní dám slovo paní Kastelevské. Děkuji, paní předsedkyně. Tak jsme viděli ve filmu, tak ženy v současné době činí 9% členů v parlamentu, ale jejich účast na v zastupitelstvech na regionální úrovni je dokonce nižší. To souvisí také s finančními prostředky. Eh, oni mají přístup k trhu práce, ale faktická situace je jiná. Většina žen, 80% žen je nezaměstnaná, také manželé jim brání ve vstupu do zaměstnání a nemohou tím pádem dělat žádnou vlastní kariéru. Podle statistiky z roku 2009 tak 36 milionů obyvatel bylo žen a pouze 6 milionů bylo čino na trhu práce. A vzdělání je prakticky asi ten největší problém, který souvisí s nízkou účastí. I když by došlo k určitému pokroku, tak stále je velký počet dívek, které jsou negramotné a právě proto tyto dívky a ženy těžko mohou fungovat ve společnosti, tak jsou také závislí na mužích, což vede také k velkému domácímu násilí. 39% respondentek řeklo, že byly vystaveny násilí a pouze 4% z nich se obrátili na policii, což ukazuje, jak ženy nemohou využívat svá práva a uplatňovat svá práva. My jsme také, se zde hovořilo o vraždách ze cti, což je závažný problém. Situace žen v turecké společnosti mi není úplně jasná. Přestože ženy mají práva na papíře, tak i dobře vzdělané ženy jsou diskriminovány jak ve veřejném, tak i ve společném životě. A na, té, na tomto místě musíme mít na paměti, že zaměstnání je velice důležité především při emancipaci žen. Jsou tady rozpory mezi tradicemi a moderní společností také. Právní rámec je víceméně v pořádku, ale problémy jsou se s implementací tohoto rámce, což znamená, že ženy budou muset dále bojovat za svá práce. To je tento rozpor mezi tradičními a moderními hodnotami je důležitou věcí a tento rozpor, tento propast nelze překonat vydáním několika právních předpisů. Ovšem vysoce vítáme, že ženské organizace bojují za implementaci stávajících zákonů a také existují různé mezinárodní umluvy, jejíž cílem je to též. Takže jde o to, aby se situace žen v Turecku změnila a proto je třeba dělat mnohé. Na jedné straně je třeba zemní, ženy upozornit, že oni sami mohou zlepšit situaci, že se nemají spolehat pouze na právní předpisy. A potom také je třeba se obracet na muže, který, kteří si musí uvědomit, že když budou práva žen ignorovat, takže to bude postiženo, postihováno. A na konci filmu jsme viděli větu, že nelze létat s jedním křídlem. Můžete nám dnes říci, paní Ger, kdy budou mít turecké ženy dvě křídla a kdy budou schopny létat, protože pak budou šťastné. Děkuji, říká paní předsedkyně. Paní Papadopulo má slovo. Byla jsem zata tím, co jsem slyšel paní doktorky Čaglán, protože znám dobře situaci kurdských žen a myslím, že jste velmi upřímná, když nám říkáte pravdu. Moje otázka následující. Z vašeho profilu jsme viděli, že jste spisovatelkou, jste aktivistkou, jste ženou, která usilovně působila v oblasti feministické politiky, proti diskriminaci. moje otázka je, do jaké míry se podílíte na debatách, na sociálním dialogu, když zastupujete kurdské ženy. Když jsem byla v Turecku, ptala jsem otázku, zda nevládní organizace a ženské organizace se podílejí na sociálním společenském dialogu o změnách a transformaci na změně legislativy a ústavy a zazněla stížnost, že nedochází k aktivní účasti kurdských zástupců i na úrovni nevládních organizací. Já bych chtěla vědět, do jaké míry vy osobně se podílíte na formování budoucnosti své země. A masivní demokratický deficit, o kterém jste hovořila, že stále existuje, jste optimistická, dojde ke změnám a všechny tyto překážky, o kterých jste hovořila, budou tyto překážky překonávány konkrétní strategií? Existuje snaha turecké vlády překonávat tyto problémy a skutečně dát větší prostor ženám? A chci, chci také komentovat paní Koskun, která říká, že není političkou, ale říká, že na Kypru není okupace, to není správné. Mě by zajím... Chtěla bych slyšet kurdskou ženu, která skutečně trpí díky utlaku menšin v Turecku. Já vím, že turecké ženy trpí, trpí na okupované části Kypru. A i dnes se pořádají obrovské demonstrace, kde turecké ženy protestují proti turecké okupaci na okupovaném evropském eh, části Kypru. Já nejsem politička, ale bojuji za svá práva. Děkuji paní Papadopulo. A nyní dám slovo na jednu minutu paní Takiru. Mám otázku pro paní Ger. Zastupuji Kagedár, zastupuji turecké podnikatele zde v Bruselu a z hlediska podnikatelů, co byste doporučovala? Jak můžeme rozvíjet eh, podnikatelství žen v Turecku? A co, co si myslíte o makrouvěrech oproti mikrouvěrům? To jsou prvky, které podporují spíše chudobu žen. Jak vlastně rozvíjet systém makrouvěru v Turecku a otázka týkající se kurdských kandidátek. Co si myslíte o Prahu 10% v tureckých volbách pro tedy úspěch ve volbách? Děkuji. Děkuji. Nemám další žádosti o slovo. Takže dám slovo našim hostům a začnu paní Nurger. Start with... Ano, děkuji. Nejdříve chci reagovat na paní Boskut, jak spolupracujeme s vládními eh, místy, tak abychom situaci zlepšili. Vytvořili jsme tento film, protože potřebujeme pozornost veřejnosti, tak, aby se veřejnost zabývala situací žen. A ve skutečném životě se musíme zaměřit především na to, aby ženy měly k dispozici předškolní zařízení tak, aby mohly pracovat, protože v současné době je to jenom 12 žen, které mohou využívat předškolní zařízení a jsou to ženy s vysokými platy. My tedy připravujeme program, který hodláme po volbách předložit nové vládě a má to být program nazvaný Takže program se nazývá Jedna školka v každé ulici. My tedy připravujeme opravdu velký projekt, aby se to uskutečnilo tak, aby e, ženy mohly dávat děti do školek a pak snadněji pracovat. My také pracujeme na dalších iniciativách a projektech. To jsou například e, matka matky, takové denní matky. Takže jestliže má žena dítě, které hlídá, tak by potom také měla certifikát, tak aby mohla hlídat i další děti. A pak tady máme další projekt, třetí projekt. který se týká toho, že v současné době máme nový životní styl v Turecku, máme e, celá velká nová města e, s populací 5 až 10 tisíc lidí a proto žádáme, aby na těchto sídlištích všude vyrůstaly nové školky, které by od jejichž počet dětí by potom odpovídal počtu obyvatel, které tam žijí. A tak by se ulehčil život ženám a pak by ženy také mohly chodit do práce. A pokud se týče sociálního pochopení, tak 62% žen si říkají, že jsou ženy v domácnosti e, to znamená, že je to pro ně vlastně povolání. A jestliže se jich zeptáte, kdyby chtěli, jestli by chtěli pracovat, kdyby měli příležitost, pak řeknou, že ne. A oni, kdy, když se jich zeptáte, že by dokonce za jiné zaměstnání byly tedy placeny, tak přesto by nechtěli pracovat a proto musíme vytvořit takový nový pojem eh, a také musíme eh, ukázat že nám že stojí za to pracovat a také univerzitě kvalitně vzdělané ženy potom ze 70% pracují a když mají do dvou dětí, tak nadále pracují. Pokud se týče eh, podnikatelských otázek, tak makrokredity, makrouvěry a mikrouvěry. Kakitar má program s jednou soukromou bankou a dojíždíme s touto bankou do jednotlivých měst, tak abychom pobídli, eh, dali pobídky eh, pro podnikání a abychom takto do podnikání zapojili ženy. Pouze, pouze málo žen eh, i v Turecku podniká. Jestliže máme 20% negramotnost mezi ženami a když hovoříme o vzdělání, tak pouze několik málo procent žen se vzdělává. Tak, aby jste byla podnikatelkou, tak nejdříve musíte být vzdělaná, musíte mít práci a pak teprve se můžete stát podnikatelkou a e, na místo uvěrování je důležitější vytvořit příslušnou atmosféru, aby se žena cítila rovnoprávná a aby ženy se cítily skutečně svobodné a volné. My jako nevládní organizace spolupracujeme a pracujeme na zlepšení situace. V politice došlo k velkému úspěchu z hlediska účasti žen. Má, budeme mít v parlamentu 100 až 120 žen poprvé za celou naší uh, Eh, historii. A je to také dobrý příklad pro budoucnost. A já se také domnívám, že se takto rozvoj urychlí. Dám vám takový příklad vaření vody. Trvá dlouho, než se dospěje, než do voda dospěje k bodu varu. A já se domnívám, že Turecko se začalo tímto směrem rozvíjet, i když současná čísla spíše jsou dokladem minulosti. Přesto vkládám velkou naději do budoucnosti Ruska a také do pozitivní budoucnosti pro ženy. Děkuji vám. Tak, ok, do Děkuji. A nyní má slovo paní Čaklajen. Děkuji, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Něco k té volební překážce 10% samozřejmě není možné s tím souhlasit, nemůže to tak zůstat, je to velice nedemokratické. Tolik na to mohu zareagovat. Poslankyně a kandidátky za BDP a problémy, které byly těmto ženám způsobeny, o tom jsem se zmínila ve svém příspěvku. BDP je pozitivním příkladem v Turecku pro zastupování žen a to je také alternativa, protože v Turecku máme klasické zastoupení žen, to jsou eh, z pravidla vysoce vzdělané ženy vykonávající svou profesi a tak dále. A v zastoupení kurdských žen to tomu nemusí tak být. Mohou to být i nevzdělané ženy, které prostě získaly své znalosti na poli, které nazbíraly své zkušenosti a proto také dělají tuto politickou práci. A těm, za, těm se prostě kladou překážky do cesty a kromě toho je tomu tak, že kurdské ženy, jakož i jiné ženy v Turecku, jsou konfrontovány s překážkami, když se chtějí zasazovat o svá práva. Existuje dialog mezi feministickými organizacemi a ženami a to už považuji za velice důležitý faktor. Domnívám se, že i to může sebou přinést opravdovou změnu. Tyto ženy diskutují nejenom o rovném postavení žen a mužů, nýbrž o vybudování skutečného míru, který bude panovat v celé společnosti a snaží se vystupovat proti nacionalismu, což je správná cesta, domnívám se. Muži mají možná větší potíže, jak spolu vít a diskutovat o kurdské problematice. Ženy to zvládnou. Existuje například iniciativa Ženy za mír. A tady skutečně se setkávají ženy a žen organizace žen z celé země a není důležité, odkud pocházejí. A to je nesmírně pozitivní a toto je třeba vnímat jako velikou šanci. Potom ještě k sociálnímu dialogu. Mm, jak dalece se podílím na sociálním dialogu? Do jaké míry se podílejí ženy? Já se podílím na konferencích jako zástupkyně odborů, existují tady politické konference a politicko-vzdělávací konference na národní i mezinárodní úrovni, i když na mezinárodní úrovni se to bohužel pohybuje jenom v mezích. Tady jsem ještě neměla vlastně příležitost se účastnit. Pak jsem byla dotázána, zda mám naději, ačkoliv ta situace není tak potěšitelná, musíme mít naději, nic jiného nám nezbývá. A vždycky jsou malé události, které nám dávají naději. Například v roce 2005 vstoupil v platnost nový zákonník občanský v Turecku, eh, který eh, dává, dává žen daleko lepší postavení a tomu předcházel tvrdý boj. A skutečnost, že ženy skutečně vyjdou do ulic, že ženy společně pracovali na tom, aby vyměňovali své zkušenosti, že se to neodehrávalo jenom za zavřenými dveřmi nějakých konferencí, to považuji skutečně za pozitivní a tak můžeme pokračovat. Děkuji. Děkuji. Myslím, že tady byla ještě další otázka adresovaná na paní Košku. Má tři minuty, aby odpověděla ještě na tyto dodatečné otázky. Prosím pěkně. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla ještě udělat jedno prohlášení, spíše něco vysvětlit. Paní Boskut použila výraz pro ženy, které, když jsou rozvedené, nemohou využívat ženské domovy. Já si myslím, že tady se e, zaměňuje e, trestní zákoník a zákon o rodině. Trestní zákoník praví, že existuje ochranné nařízení, to znamená, pakliže nějaký muž vykonává násilí na ženě, eh, tak eh, může zakázat, eh, může mu být zakázán kontakt, nesmí se dostat do její blízkosti a tak dále. Turecký trestní zákonník nerozlišuje mezi tím, zda je žena vdaná nebo rozvedená nebo svobodná. Ochrana, kterou jí skýtá trestní zákonník, je stejná a pachatelé jsou trestáni stejným způsobem. To bych tady ráda tedy ještě jednou konstatovala. Možná, že tady došlo k určitému zmatení mezi nejrůznějšími právními předpisy. Existuje zákon na ochranu rodiny, v současné době ho právě měníme projednává se v parlamentu a i tady se jedná o to, aby úroveň, ochrana, úroveň ochrany pro ženy byla stejná a aby manželovi či rozvedému bývalému manželovi bylo zakázáno přiblížit se do blízkosti ženy. Děti Eh, které eh, dostaví vzdělání v určitých oblastech. Samozřejmě současná čísla nejsou dostatečující, ale vyvíjí se veliké úsilí jak pro ženy, tak pro děti, aby se zvýšila úroveň jejich vzdělání a odpovídající iniciativy a projekty již běží. A potom ještě k perspektivám a k výhledu, oč se snažíme chceme pokračovat v kurzech pro ženy, pro zlepšení jejich přístupu na trh práce, pro rozvoj jejich podnikatelských schopností. A to chceme činit i ve spolupráci se soukromým sektorem, abychom ženem, ženám usnadnili vstup na trh práce. Stejně tak chceme zabezpečit informovanost žen a myslím si, že budeme moci dostat tímto cílům. Děkuji. Tak. Děkuji. A nyní dám slovo paní zpravodajce Boskurt, aby vyvodila závěry z dnešního odpoledne. A ze všech eh, vystoupení, která jsme slyšeli. Děkuji, paní předsedkyně. Byla to opravdu výzva pokusit se zhrnout dnešní odpoledne. Ale většina z nás zde zdůraznila velkou propast mezi legislativou na jedné straně a praxí na straně druhé. A nakolik je třeba zdůrazňovat eh, naplňování dobrých zákonů, které byly schváleny, že ženy často ještě trpí násilím a do budoucnosti, krátkodobě, dlouhodobě, je třeba určitou vizi. A proto je třeba politická vůle. Turecko nemůže jít kupředu bez svých žen. Tady s vámi souhlasím je třeba myslet na zaměstnanost, na sociální zabezpečení, na péči a hlídání dětí. A všechna tato témata si vyžadují větší pozornost a praktické kroky. Zatím pracuje jenom 22% žen, ale aby mohli pracovat, musí mít možnosti nalézt zaměstnání. Hovořili jsme o předškolních zařízeních, o hlídání dětí, o mateřských školkách, ale také vidíme, že děti, pokud jsou děti malé, tak ženy jsou doma a potom jsou zase nemocní rodiče a ženy se o ně starají, takže ženy nemohou pracovat a musí zůstat v domácnosti. Politicky potřebujeme pozitivní diskriminaci. Když se vyskytují vážné problémy a ty problémy existují, musí být vyřešeny. Ústava to umožňuje, takže tato výmluva už neexistuje naštěstí. A tato změna ústavy proběhla díky širokému koncenzu tureckého obyvatelstva během zářijového referenda. Takže nyní vláda musí schválit prováděcí legislativu a nezbytné, nezbytné opatření pro změnu situace. A domnívám se, že toto slyšení bylo velmi užitečné, abychom získali přehled o stávajících problémech a upozorním také na problémy, které přetrvávají v mé zprávě. Abychom získali vizi 2020 o Turecku, musíme se zabývat dnešní situací a já eh, s kolegy v parlamentu budeme pracovat na vizi pro budoucnost, která však vyvolá naději. Naději na emancipaci tureckých žen. To musíme Turecku nabídnout, nabídnout konkrétní řešení. Takže se těším na spolupráci v parlamentu, ale také Eh, na spolupráci s nevládními organizacemi v Turecku, s tureckými úřady. Každý má svou úlohu a svou odpovědnost. Děkuji vám. Děkuji vám, děkuji paní zpravodajce. I já bych chtěla poděkovat našim hostům, kteří, které se s námi podělili o své zkušenosti. Také děkuji všem ostatním účastníkům. Také děkuji organizátorům dnešního slu- slyšení, také děkuji tlumočníkům a na závěr přeji všem krásné Velikonoce.